rovněž přijít se scénářem pro řešení problému. Deriváty mají být lépe upraveny právně a to je ten poslední kamínek v té mozaice. Apeluji na radu i na komisi, aby zajistili, že toto klíčové legislativní iniciativa bude opět projednávána hned na začátku nového mandátu. Chci poděkovat kolegům z Ekonu, minulým i současným a zejména Jakobovi von Weissekrovi, který už mezi námi není a rovněž i celé desetiletí všem, kteří se mnou po posledních deset let spolupracovali. Grazie. Děkuji, děkuji, milí koleg, milá kolegyně, a budeme hlasovat jmenovitě. Máme jedno hlasování, za hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení tímto je uzavřeno. Zpráva Fox, evropští poskytovatele služeb crowdfundingu pro podniky. Hlasujeme eh, jmenovitě, zahajuji hlasování, končím hlasování. přijatá. První čtení tímto je uzavřeno. Zpráva Nachtegal, trhy finančních nástrojů, jedno hlasování, jmenovité, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato první čtení je tímto uzavřeno. Blahopřeji zpravodaj. Zpráva Kocolino, Evropský fond regionální rozvoje a soudržnosti. Takže budeme hlasovat o návrhu komise. Hlasujeme i jmenovitě. Je to návrh, tedy odmítnout návrh. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, takže návrh legislativního, ne, návrhy příslušného výboru Amblok. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijaty. Návrh eh, vý, příslušného výboru na číslo 3, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 4 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. přijata. 18 ve dvou částech. První část je pro, je proti, kdo se zdržel přijata. Druhá část to je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. 19 ve třech částech. První část je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. Druhá část je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. Třetí část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. zamítnuta. 20 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 41 ve dvou částech, jmenovitě první část, kde je pro... Ne, jmenovitě. Končím hlasování. Přijata druhá část, opět jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijata. 43 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. Druhá část jmenovitě zahájil hlasování. Končím hlasování. Přijata. 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 54 vedou částek první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 59 vedou částek, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 60, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 66, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67 pro. Prověříme 66, dobře, zahaju hlasování o 66, prověříme, končím hlasování. Přijata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 Zamítnuto. 91, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 101 vedou částech jmenovitě první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijata. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 102. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 110. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 113, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 225, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut, 226 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 227, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnut. 33 ve dvou částech. První část, to je pro, kdo je proti, kdo se držel přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijata. 228, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 212, jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 229, kdo je pro? Jde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 230. Kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 52. Kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Přijato. 231 odpadá. 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 58 vedou částek. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 233 odpadá, tedy 234 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Návrh je zamítnut. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 235, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut 196, 203, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. 71, 72, 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijaty. 236, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut 197 a 204, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty 74, 75, 76, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. 237, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuty 198, 205, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty 77, 78, 79, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaty. Eh, 238 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnutý a 83 191, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijaty. 84 192, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijaty. 193, kdo je pro, kde proti, kdo se zdržel, přijaty odpadají 85, 86 a nyní 239, kdo je pro, kdo je proti, To se zdržel, zamítnut. 87, 194, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaty. 206, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. 240, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. zamítnut. 241 jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 207, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout 242D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout 243 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 94, 95, 96, 97 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijaty 213 odpadá, 244D, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 99 vedou částek první část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. přijat. Druhá část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. A přijata. Takže 208 odpadá. Ne? Ne, neodpadá. Takže kdo je pro 208? Kdo je proti? To se zdržel zamítnout. 185 jmenovitě. A prověříme. Prověříme 208, kolegové, za hlasování. 208. Končím hlasování. Zamítnout 185 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. A nyní 100 ve pět částí, všechny jmenovitě. První část za hlasování. Končím hlasování. Přijata druhá část, eh, jmenovitě zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Třetí část, eh, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta čtvrtá část, eh, zahájí hlasování končí masování. Zamítnuta pátá část za hlasování. Končí masování. Stejně tak zamítnuta. 188, 199, 209 jmenovitě. Ne, ty odpadají všechny, takže teď 20, 214, ne, taky. Takže 103 d 245D, jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 186, jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 246D jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 189 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 108 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 247, mm, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 248, kde? Kde? Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 200, kdo je pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijat. 215, 216 odpadají, takže 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout 218. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout 195 a 201. Jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. zamítnuty. 11. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Končím hlasování. Přijat. Odpadá tedy 13. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel Přijat. Dvě, odpadá 219, tak 187 jmenovitě. Aha. 187 také odpadá. Takže 15. Nyní 15 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Takže opakuji, návrh 15. Končím hlasování. Přijat. Návrh 220, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 221, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 16, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 222, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 223, jmenovitě zahájil hlasování. Končím hlasování. Zamítnut 25, eh, kde pro, kde proti, kdo se držel přijat. 224 odpadá a my budeme hlasovat jmenovitě o návrhu komise. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl odsouhlasen a blahopřeji. Spravodaj tím jsme uzavřeli první čtení parlamentu. Nyní zpráva Dali, což jsou výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Hlasujeme o provizorní dohodě, jmenovitě zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní prohlášení komise, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. První čtení v parlamentu tímto je uzavřeno. Blahopřeji zpravodajce. Zpráva RIS. Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Budeme hlasovat o provizorní dohodě, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, takže mm, mm, tím jsme uzavřeli první čtení v parlamentu. Blahopřejeme zpravodajce. Zpráva Turkanu, což jsou hnojivé výrobky v EU. Budeme hlasovat o provizorní dohodě, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto uzavřeno. Blahopřeji zpravodaji Jovi zpráva AGEA, ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenním nebo mutagenním eh, eh, prvkům při práci. Chce zpravodajka slovo? Kolegové, no to je právo zpravodajky, tak prosím to respektujte. Děkuji, pane předsedo eh, s finálním hlasováním o této směrnici. Eh, v podstatě vyjádříme, že Evropský parlament chce ambiciozně chránit zdraví pracovníků v EU. My jsme tam vložili více než 30 karcinogenních, karcinogenních látek, což příštích letech ochrání další miliony pracujících pracovníků. Já chci poděkovat kolegům z výboru EMPL, především Maritě Ulstok a Klodovi Rolenovi, kteří byli spolu se mnou zpravodaji k předchozím dvou směrnicím, ale chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a spolupracovníkům z výboru, kteří takto ukázali, že náš parlament je ambiciozní, pokud jde ochranu občanů. Děkuji. Děkuji, kolegyně. Budeme hlasovat o mm, předběžné dohodě jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Eh, začalo většinou přijato blahopřeji zpravodajce. První čtení parlamentu je tímto uzavřeno. Zpráva a to Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy. Zde máme hm, požadavek žádost zpravodajky, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já chci poděkovat především stínovým zpravodajům z různých politických skupin, které při dlouhém zrodu této směrnice vykazovaly velkou součinnost ten text, který byl eh, drtivou většinou odsouhlasen ve výboru TRAN, to je součást balíčku mobility, tak jde o to, aby eh, zde, abychom dali přednost přepravě zboží jinde než na silnici, tedy způsoby dopravy, které jsou více ekologické. Vůči evropským občanům, kteří více než kdy jindy chtějí, abychom chránili více životní prostředí, tak je třeba, aby se náš parlament angažoval pro udržitelnou mobilitu. To je žádoucí a potřebné. A já tedy bych ráda, aby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 Přijato. 30 ehm, PCP, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 85, 86 odpadají, 87 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 90D, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 80. Aha, prověříme, dobře, prověříme 90D, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 92, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 88 odpadá, takže teď stejně 83, protože 87 bylo zamítnuto, takže teď hlasujeme o celém návrhu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. První čtení je tímto uzavřeno, návrh byl odsouhlasen, blahopřeji zpravodajce. Zpráva Bayer Regner, zveřejňování informací o daní z příjmu ze strany některých podniků a poboček. Eh, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže blahopřeji spolu s pravodajům, tím se uzavřelo první čtení. Zpráva Novakov Krel, hm, to jsou tedy ustanovení, eh, která se vztahují na Evropský sociální fond plus, jsou fond soudržnosti a další fondy. Hlasujeme o eh, uzavření prvního čtení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Blahopřeji spolu s pravodajům. A nyní máme námitky podle článku 105 jednacího řádu, to je eh, eh, to, je, to jsou vnější hranice migrace. Hlasujeme tedy o tomto návrhu s tím, že potřebujeme prostou většinu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Prověříme, dobře, prověříme za hlasování. Mně se zdá, že to bylo odsouhlaseno drtivou většinou, ale pokud chcete, tak prověříme. Končím hlasování. Přijato drtivou většinou. Námitky podle článku 105.3 jde o financování podpory vnějších hranic stejným způsobem. Hlasujeme jako předtím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Námitka podle článku 106, jde o geneticky modifikovanou soju MON 87751. Hlasujeme o e, návrhu usnesení jmenovitě. za hlasování, končím hlasování. Přijato. Námitka podle článku 106 jednacího řádu geneticky e, e, modi, e, opět genetická modifikace, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Námitka podle článku 106 jde o užití bis talátu. Hlasujeme o celém návrhu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Námitka podle článku 100 6 jednacího řádu, opět je to ten bis etylexylftalát, návrh usnesení. Eh, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A zde máme oxid chromový, námitka podle článku 106. Odstavec 1 původního textu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme, prověříme původní text, hlasujeme o původním textu, zahajuji hlasování, končím hlasování. zamítnut eh, velice těsně. A eh, odstavec 2 vedou tak První část je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme první část. za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Článek, ne, návrh jedna. Kdo je pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 2. Dobře, prověříme. Prověříme návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, potvrzeno. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní prověříme, dobře, prověříme návrh 3. Zahlasování, končím hlasování. Přijat. E, úvodní ustanovení je, původní text bude pro, proti, zdržel se, přijat. S, to je pro, to je proti, kdo se zdržel, přijat. V, to je pro, to je proti, prověříme. Prověříme S, já myslím, že to pořád bude stejná většina. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, je to tak. Přijat. V. Původní text, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijat. X, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. Z, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. AA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat. AC. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní hlasujeme o celém usnesení, jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tím jsme uzavřeli. Ne, ještě máme zde ano, zde pan Kavara má připomínku podle jednacího řádu. Jenom ze zdvořilosti bych chtěl říci, poněvadž vy jste tady zahájil olympiádu v rychlosti, tak skutečně je třeba poděkovat tlumočníkům, kteří si vedou dobře, když je to těžké. Já vám děkuji, já vám děkuji všem. Děkuji tlumočníkům za vynikající práci, kterou dělají každý den. Uzavřeme se zprávou Benifej. Období po arabském jaru další postup pro, pro oblast Blízkého východu a Severní Afriky. Zde je to výbor AFET, eh, odstavec 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Odstavec 47. Berou část, jak první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata odstavec, ne, prověříme druhou část, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Odstavec 48, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. přijato. Blahopřeji zpravodaji a děkuji vám všem kolegy, kolegové. Yes, <laughs> I think so. Budeme pokračovat podle programu a podle programu nyní máme zprávu Fajon o seznamu třetích zemí. Jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí. Jejich státní příslušníci jsou od této doby povinnosti osvobození Kosovo. Kolegové, než dám slovo naší kolegyni Taně Fajon, tak prosím, laskavě opusťte tento sál, pokud, vás, eh, pokud nebudete sledovat debatu, ale prosím, respektujte naši zpravodajku a opuste sál tiše. Nyní dám slovo paní zpravodajce. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já jsem doufala, že v sále bude trochu ticho, protože budeme hovořit o velice důležitém a citlivém tématu. Vážení kolegové, prosím vás, abyste se odebrali ze sálu. Je to z úcty k, ke kolegyni paní Taně Fajon. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Vážení kolegové, budeme znovu v této sněmovně projednávat osobození od vizové povinnosti v případě Kosova. Je to velice citlivé téma, velice obtížné téma, protože Kosovo je poslední zemí západního Balkánu, kde stále platí vízová povinnost pro cesty do Evropské unie a já bych ráda připomenula, že Kosovo splnilo všechny požadavky, které byly nastaveny na osvobození od vízové povinnosti a splnilo je již dávno a Evropský parlament dal zelenou tomuto požadavku také před dlouhou dobou a komise konstatuje, že byla splněna všechna kritéria. Já bych ráda řekla, že Kosovo splnilo více podmínek než jakákoliv jiná země západního Balkánu. Poslední dvě citlivé otázky byly splněny před několika měsíci. Jedno bylo, byla hranice s Černou horou, to bylo velice citlivé, velice náročné, ale zvládlo se to, včetně tématu boje proti korupci ve, na vysokých místech. Takže já bych ráda doporučila, abychom zítra znovu potvrdili osvobození od vízové povinnosti. A upřímně řečeno, všechny ostatní země západního Balkánu již požívají tohoto osvobození od vízové povinnosti. Je to významný signál pro občany této země, je to významné z politického i ekonomického hlediska, je to významné z lidského hlediska. V tuto chvíli je Kosovo nejizolovanější zemí západního Balkánu a zde hovoříme opravdu od vízové liberalizace. Já nechci hovořit o dalších tématech, s nimiž se Kosovo potýká, protože v tuto chvíli se musíme soustředit na to, co již Kosovo realizovalo. A já bych v tuto chvíli směřovala svoji kritiku na adresu evropských vlád, které nesplnily svůj slib. Slib zněl, že jakmile Kosovo naplní tyto podmínky, tak my zajistíme osvobození od vízové povinnosti. A za radu zde někdo s námi nezasedá v sále a já bych se ráda zeptala na adresu rady. Proč to ještě není na programu? Kdy to bude na programu zasedání rady? Přicházíme zde o svoji důvěryhodnost a upřímně řečeno politici, podnikatelé nebo další, včetně zločinců, ty ti nečekají na víza, ti si cestují jak chtějí, takže jsou zde eh, opravdu komplikované otázky a, a eh, i občanům Kosova je zřejmé, že osvobození od vízové povinnosti má svá omezení a já bych ráda připomněla další případy, jako je Ukrajina nebo další země. Tehdy to bylo snadné politické rozhodnutí, přes noc se to učinilo a najednou evropské vlády takovou malou zemi na západě Balkánu blokují bezdůvodně v podstatě. Já bych chtěla na všechny apelovat. Končí náš mandát. Apeluji na vás, abychom potvrdili, znovu potvrdili mandát, který již byl jednou udělen a to v tom smyslu, abychom potvrdili osvobození od vízové povinnosti. Kosovo splnilo všechny podmínky, Evropská komise to uznala, evropské vlády však nekonají. Těch případů je celá řada, kdy evropské vlády blokují naše důvěryhodné evropské politiky a vízová politika je v samém středu bodu Evropy. A já bych ráda upozornila na to, že občané Kosova mají pocit, že jsme je požádali o realizaci nějakých úkolů, které splnili a v tuto chvíli nejednáme. Tím nemyslím Evropský parlament, tím myslím Evropské vlády. Já bych ráda, abychom zítra hlasovali o mandátu, abychom znovu potvrdili tento záměr. Prosím, potvrďte to, protože občané Kosova sledují a vkládají v nás veliké naděje. Děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji, milá kolegyně. Já se ještě jednou omlouvám za ten fakt, že tady trochu na začátku byl hluk, když se začala a za komisi dám slovo panu komisaři Avramopulosovi. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, my vítáme tuto debatu na téma osvobození od vizové povinnosti pro občany Kosova. Znovu bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, paní Fajon, za její soustavnou práci, za její nasazení a úsilí, které věnovala dané iniciativě od okamžiku zahájení dialogu na téma osvobození od vízové povinnosti v roce 2012. Evropská komise úzce spolupracovala s Kosovem, pomáhala orgánům tohoto státu s přípravou plnění úkolů vízové mapy. A my jsme ve své konečné zprávě z 4. května 2016 konstatovali, že Kosovo učinilo zásadní kroky směrem k osvobození od vízové povinnosti. A proto jsme navrhli zrušit vízovou povinnost v případě občanů Kosova s tím, že v okamžiku přijetí návrhu ze strany Rady a Evropské parlamentu bude, bude hotová ratifikace dohody s Černou horou a bude e, lepší situace, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu. A proti korupci. Dva roky poté, v červenci 2018, po vykonaném úsilí komise potvrdila, že skutečně Kosovo tyto úkoly cestovní mapy k směrem ke vízové liberalizaci naplnilo, včetně vynikajících výsledků. Takže jsme vyzvali radu a parlament, aby náš návrh rozpracovali. A já bych chtěl poděkovat parlamentu za pohotovou podporu, kterou nám věnoval. Dovolte mi připomenout, že závěry dohody s Černou horou o vymezení hranic je zcela zásadní záležitosti. Je to politicky citlivé téma, a řada členských států uváděla, že je zde migrační riziko, že se musíme poučit z minulosti. Já jsem si vědom těchto obav, které zazněly, chápu je. Kosovo, Kosovo si je těchto obav také vědomo a spolupracuje s celou řadou členských států i napřímo, aby se omezilo migrační riziko. My nadále budeme kosovské orgány podporovat v tom, aby byly naplněny všechny eh, tyto podmínky týkající se principů právního státu, týkající se bezpečnosti a migrace a týkající se komunikace s občany ohledně bezvízového režimu. Dovolte mi připomenout, že Kosovo je jediným partnerem na západě Balkánu, který zatím nepožívá výhod dohody o zrušení vízové povinnosti. To znamená, že občané musí získávat víza na cesty do Evropské unie. Já vždycky říkám, že vízová povinnost je povinnost a právo a kosovské orgány jsou si této vyváženosti dobře vědomy. Svoje práci odvedly a já věřím tomu, že budou nadále pokračovat. A já bych chtěl podpořit všechny abychom se na příslušném návrhu dohodli co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, pane komisaře. A nyní za výbor pro zahraniční záležitosti pan Šoltes. Máte minutu. Prosím, prosím. Grazie, prezidente. Eh, kot stálý pročevádelec za Kosovo. Eh, jako stálý zpravodaj pro Kosovo ve výboru pro zahraniční záležitosti. Zde chci konstatovat, že Kosovo, Kosovu se už podařilo eh, poprace s mnohými výzvami. Například v loni uzavřelo hraniční dohodu s Černou horou. To byla výjimečná záležitost. To byl opravdový úspěch, protože se jim podařilo interním způsobem dohodnout což byl v podstatě poslední krok směrem k liberalizaci víz. Zároveň Kosovo dosáhlo pokroku při potírání korupce a organizované zločinnosti. Evropa obdržela ujištění, že veškeré kroky byly učiněny. Přesto však ze strany Evropy žádné kroky v oblasti liberalizace víz nenastaly. My jsme liberalizaci víz pro Kosovo už zelené světlo dali a e, nevíme, proč zatím eh, se tento bod nedostal na vyjednávání na zasedání rady. Máme zde dvě partnery, dva partnery, jeden z nich eh, splní vše, co slíbil, ten druhý ne a my jsme jim přitom zavázáni kosovci. Děkuji, milí kolego. Nyní začneme s politickými skupinami. Za Evropskou lidovou stranu má slovo pan Ademov na tři minuty. Prosím. Vážený pane председател, Vážený pane předsedo, od samého začátku vyjednávání mezi Evropskou komisí a Kosovem vznikly čtyři zprávy týkající se této země. V květnu roku 2016 přednesla Evropská komise dva návrhy týkající se Kosova. Jednak ratifikace hraniční dohody s Černou horou a jednak eh, další snahy v potírání organizovaného zločinu. Eh, Kosovo vše naplnilo a takto to i čteme v té zprávě z roku 2016. Nicméně zdá se, že Kosovo ještě musí splnit eh, 96 jiných kritérií a i to se mu podařilo. Musíme uznat, že kosovská vláda se opravdu vyznamenala. Což by mělo znamenat, že musíme všem Kosovanům dát zjevně mm, najevo, že jejich úsilí oceňujeme, že si vážíme takovýchto výsledků, našich mimo unijních partnerů. Zároveň ale i my máme povinnost vyhodnotit tyto výsledky a odměnit je. Totiž tak, že kosované budou moci bezvízově cestovat do Evropské unie. Jak už zde bylo řečeno, Kosovo je jedinou balkánskou zemí, která zatím nepožívá výhod vízové liberalizaci. Liberalizace víz není bezprostředně propojena s kriminalitou a zločinností. Chci všem připomenout, že počty eh, uchazečů o azyl už eh, v poslední době radikálně klesly a zároveň i Kosovo šíří osvětu mezi svými občany týkající se odpovědnosti, která se váže s bezvízovým cestováním. Kosovo má rovněž legislativní rámec, který obsahuje celou řadu nástrojů boje proti terorismu. Chci zároveň zdůraznit, že Kosovo splnilo všechny ostatní požadavky, například týkající se navracení a reintegrace občanů zpráva a řízení hranic, veřejný pořádek, bezpečnost. To vše Kosovo naplnilo a proto bychom měli hlasovat pro liberalizaci Děkuji, milí kolego. Nyní za eh, eh, socialisty a demokraty v Evropském parlamentu má slovo paní Zipl. Dvě minuty. Já děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, už před téměř třemi lety navrhla komise že by Kosovo mělo být osvobozeno od vízové povinnosti. Už tehdy byla komise přesvědčena o tom, že Kosovo naplní i ty poslední podmínky pro bezvízové cesty. K tomu skutečně došlo a to potvrdila komise už v červenci loňského roku. A přesto všechno dnes nehlasujeme o výsledcích trialogu. Um, cestovní mapa pro liberalizaci víz byla Kosovu předložena čtyři roky po všech ostatních balkánských státech a přesto všechno jsou ještě i mezi námi členské státy, které to blokují a vetují, což znamená zpomalení evropské integrace v této zemi. Jak máme eh, Kosovanům vysvětlit, že najednou si Evropská unie vykouzlí z, koho, z klobouku další eh, požadavky po té, co Kosovo už vše naplnilo, co mělo. To nepřispívá ke zvyšování důvěryhodnosti Evropské unie v Kosovu. Právě naopak, sliby, které jsme Kosovu dali, musí být dodrženy. Ano, některé unijní členské státy zatím neuznaly Kosovo jako stát, ale k liberalizaci víz toto není nutné. Jediné, co nutné je, že musí být uznány cestovní dokumenty. A ty už jsou i nyní eh, poměrně spolehlivé. Nelze i nadále s Kosovem takto zacházet. Podmínky pro liberalizaci víz byly splněny a parlament zastává jasné stanovisko. Nastal nejvyšší čas, aby rada, která tady ani není zastoupena, konečně přestala situaci vlokovat, aby celá Evropská unie konečně mohla dodržet daný slib. <coughs> Děkuji kolegyně. Nyní za EKR v Evropě má slovo pan Vistisen. Minuta 30. <coughs> Er Děkuji. Je spousta důvodů, proč jsem skeptický k osvobození od vízové povinnosti v případě Kosova. Za prvé je zde základní problém spočívající v tom, že řada členských států EU neuznává Kosovo jako nezávislý stát a tím je těžké pro radu celou věc rozpracovat. Proto je tento případ zablokován. Ale co mě znepokuje, stejně jako řadu kolegů v EKR, že na jedné straně se soustředíme na zrušení vízové povinnosti a pokud jde o organizovaný zločin, tak jsme zaznamenali na západním Balkáně řadu problémů. A z tohoto důvodu je zcela na místě zachovat vízovou povinnost v případě Kosova. A navíc Mám velikou obavu, pokud jde o radikalizace, která se v oblastech západního Balkánu šíří. Pokud jde o základní otázku, a to je bezpečnost evropských občanů, tak si myslím, že třeba být na pozoru. Vízová povinnost je vynikající způsob, jak, pro, jak zachovat filtr Měli bychom se soustředit na návratové dohody vzhledem k počtu migrantů spíše, než se soustředit na výzovou povinnost. Děkuji. Děkuji, kolego. Nyní mm, za ALDE má slovo paní Mlinár. Dvě hodin, dvě minuty, pardon. Děkuji, pan, pane předsedo, pane komisaři, děkuji paní Fajon, eh, paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za odvedené úsilí. Je to zatím rozpracovaný materiál už od roku 2016. Tehdy komise navrhla zrušit vízovou povinnost v případě Kosova a Kosovo se mělo přesunout na seznam zemí s krátkodobým pobytem se bez vízové povinnosti. Jak říkal pan komisař, komise již v červenci konstatovala, že dvě základní podmínky byly splněny. Za prvé, Kosovo ratifikovalo dohodu s Černou horou o vymezení hranic a za druhé, Komiso zlepši, eh, Kosovo zlepšilo situaci, pokud jde o boj proti korupci a organizovanému zločinu v září. Eh, parlament odhlasoval vstup do mm, meziinstitucionálních dohod. V tuto chvíli se domnívám, že zrušení vízové povinnosti může být dokončeno v rámci dalšího mandátu. Kosovo čeká hodně dlouho. Zrušení vízové povinnosti by byl spravedlivý krok, přirozený krok, výhoda, výhody jsou na snadě, navíc by se usnadnily mezilecké kontakty, zlepšily by se vzdělávací a pracovní výměny, partnerství, kulturní vazby mezi Evropskou unii a Kosovem. Tato dohoda by rovněž umožnila Evropské unii rozvíjet další reformy v dalších zemích, úctu k lidskoprávní otázce a principům právního státu. Tím by se rovněž také odradili lidé od využívání eh, těch, kteří se zabývají pašováním lidí, protože už by to nebylo potřeba. Myslím si, že jednání by mělo začít. Není důvod k žádným předsudkům, není důvod se obávat, že by existovaly důvody, proč by mělo Kosovo nadále cestovat za eh, plnění vízové povinnosti. Děkuji. Nyní za Zelené Evropskou svobodnou alianci má slovo paní Valero slopade sin självständighet i februari two thousand and har drygt 100 länder erkänt landet och den internationella... Ano, takže mm, eh, trestní tribunál z Hágu má za to, že tato nezávislost není v rozporu a stabilizační eh, dohoda nabyla účinnosti pro všechny země, včetně Španělsko, ale Španělsko, Kypr, Řecko, a Slovensko nechtějí uznat tuto zemi. A takže a přesto Kosovo přece splnilo e, kritéria z roku 95. A teď je to na nás, abychom také splnili svou povinnost. Mm, potřebujeme mm, zemi posuzovat podle zásluh a ne podle nějaké, nějakých politických postojů. Víme, že jsou tady členové, kteří ne, kteří eh, nepodporují samostatnost Kosova, ale my tuto zprávu vítáme. Děkuji, děkuji. A nyní za, eh, je, za konfederaci eh, sjednocené levice, severské levice, má slovo paní Berža. Marie Kristin, máte slovo. Děkuji. Kosovo, to je země, která má méně než 2 miliony obyvatel a je to mm, země zničená válkou, více než 13 tisíc mrtvých. Je to jediná země, která zatím neměla eh, liberalizovaná viza a samozřejmě mm, zde mm, a <clears throat> Černá hora, Srbsko, již to mají od roku 2008, Bosna, Albánie také od roku 2010 a Kosovo je v podstatě izolováno na té mapě liberalizovaných víz na Balkáně, takže je třeba plní přitom kritéria detailněji než jiná země. Komise předložila legislativní návrh v roce 2016. My většinou v takovýchto věcech eh, rozhodujeme rychle a eh, to třeba pro každý ostrov Tonga, Uauru a další, Romatu a další ostrovy všude možně, kde Eh, jsou vlastně malé šance, že vůbec nějaký jejich občan sem přijede, ale mají to. Pro, je to pro evropské turisty vlastně uděláno, takže zde eh, eh, na Balkáně to tak není u této země. Nemluvě o tom, že do budoucna budeme mít ETIAS. Kosovo splnilo velké úsilí, více třeba, než jsme chtěli po sousedech Kosova a často se poukazuje na eh, stav soudnictví, na korupci, ale to platí i pro sousední země. Kom, parlament udělal svoji práci, komise splnila, eh, také předložila návrh v roce 2016 ale rada, rada pořád ještě nepřijala nevyjednávací mandát a to tež platí pět států, také ještě neuznala Kosovo. Naše frakce je pro liberalizaci víz a pro svobodu pohybu a my nechceme dělat nějaké výjimky pro Kosovo a právě proto podporuji eh, postoj zpravodajky a jí děkuji především za její tvrdošínost. Děkuji. Děkuji. Nyní <clears throat> za ENF má slovo pan Zilstra. Minuta 30, prosím. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, om onduidelijke redenen. Pane předsedo, děkuji vám. Z určitých důvodů by Evropská komise ráda oprostila občany všech možných zemí od vízové povinnosti. A nyní přišla eh, řada na Kosovo. Eh, Kosovo není zemí, kterou by uznali všechny členské státy EU. Máme rovněž problém s bandami zločinců, kteří do Evropy přicházejí. Tady se zdá, že to vůbec není žádný problém. A rovněž i úkol zřídit v Kosovu právní stát selhal. To Eh, je něco, co se zmiňuje často. Heroin, prostituce, to vše je na denním pořádku. Západu Evropané jim tom napomáhají. Um, celníci a hraniční kontroly vědí, že se pašuje a přitom na to zavírají oči. Nizozemský tým v Kosovu a o Kosovu loni prohlásil následovnou věc. Ono e, sice se jedná, dejme tomu, o jakousi loď, kterou z 99% utěsníte, tak když to v jednom procentu protéká, tak z toho i tak nic není. Já jsem pro zachování vízové povinnosti pro Kosovo a pokud opravdu většina hlasuje pro osvobození, tak to je mě hádankou proč. Děkuji a nyní má slovo pan Epitidios Parakalo. Eh, Děkuji, pane předseda. Ono to vypadá v praxi tak, že přednosti pro eh, kosovské občany jsou zřejmé z toho, že budou osvobozeni od výsové povinnosti. Ale na druhé straně se musíme zamyslet nad bezpečností a rovněž nad tím, kdo zasedá v kosovské vládě. Přes všechny snahy se kosovském vládě nepodařilo v praxi zajistit například definitivní výhru nad organizovaným zločinem. Naopak Kosovo je skrýší a místem, kam se teroristé uchylují. Stále ještě na hranicích dochází k potičkám se Srby a i celníci zavírají oči na pašování. V praxi tedy se Kosovo snaží o konfederaci s Albánií a navíc tam jsou nevyřešené teritoriální záležitosti, které mohou mít negativní dopad i na Řecko. Proto pro mě není srozumitelné, že na jedné straně bychom rádi